Okay, colleagues, can we, can we begin? Kolegové, můžeme prosím začít? Nejprve eh, bych chtěl omluvit eh, předsedu Benda, eh, který dnes nemohl přijít. A z titulu nejstaršího poslance Eh, dnes budu předsedat dnešní schůzi, protože ani místo předsedové tu nemohou být. Nejprve eh, k přijetí návrhu pořadu jednání mám dva návrhy. Eh, zelení požadují, abychom odložili bod 16. Já v tom nevidím žádný problém a proto navrhuji, abychom se dohodli na tom, že odložíme bod 16 a ECR ovšem žádá, abychom odložili hlasování. A to je problematičtější. Pořad jednání už je eh, k dispozici 20, od 28. října. Ta žádost přišla včera. Eh, je to, eh, je, je to bod, u kterého bychom ztratili příležitost vypracovat stanovisko, pokud nebudeme hlasovat nyní, takže osobně já nevidím žádný důvod odkládat hlasování, ale formálně podle pravidel musíme hlasovat o této žádosti takže navrhuji udělat to hned. Je tu někdo, kdo je pro eh, odložení hlasování? Kdo je proti? Kdo je proti odložení hlasování? Kdo se zdržel? Takže to je jasně zamítnuto. Budeme tedy hlasovat v 10 hodin, tak jak bylo plánováno. Eh, Jsou nějaké další připomínky k pořadu jednání? Eh, Pokud ne, pokládám ho za schválený s tou jednou změnou, tedy že odpadá 16. Zápis ze schůze 15. října eh, je k dispozici. Pokud k němu někdo něco má, prosím dejte vědět do konce této schůze, jinak bude zápis považován za schválený. Bod číslo 3. Vzdělení eh, předsedy. Byl jsem požádan, abych eh, přednesl ta obvyklá sdělení, tedy schůze je webstreamována a Tlumočníci žádají, abyste hovořili pomalým tempem. Možná, že já hovořím příliš rychle. Danieli, prosím. Vážený pane předsedo, eh, u jednoho bodu bych byl rád, kdybychom o něm hovořili na příští schůzi koordinátorů, až to předseda zase bude. Eh, tento týden eh, jsme měli eh, konferenci, kde hovořil i náš předseda. Šlo o téma CETA a ochrana investorů. A u nás na frakci je několik poslanců, kteří mají dojem, že předseda nenutně vždy zastupuje většinový názor výboru nebo parlamentu, ale spíše názor své frakce a proto u různých příležitostí mohou vznikat různá nedorozumění, kterým bychom se měli vyhnout. Byli bychom tedy vděční, kdyby na některé z příštích koordinátorských schůzí jsme o tom mohli eh, hovořit. A chtěl bych eh, krátce otevřeně eh, pohovořit o tom, že některé věci vidíme jinak. Děkuji. Pan předseda má samozřejmě skvělou frakci, ale já vám dávám za pravdu. Budeme o tom diskutovat na schůzi koordinátorů. Je tu jenom jedno sdělení předsedu a to eh, se týká eh, eh, od odstranění služeb u pro LDC pro nejméně rozvinuté země. Jde o preferenční zacházení s exportem z nejméně rozvinutých zemí. Eh, toto eh, odstranění omezení služeb eh, je důležitým rozvojem naší agendy a potvrzuje naše závazky z ministerské konference na Bali. Tyto preference, které jsou uděleny, budou trvat po dohodnutou dobu, anebo dokud země nebude odebran status LDC. Bod 4. Současný stav probíhajících trialogů. Žádné trialogy nebyly od minulé schůze, takže není e, o čem diskutovat. E, tím se dostáváme k prvnímu obsahovému bodu, což, je, což jsou body 5 a 6, které budeme projednávat společně jde o e, ochranou doložku a mechanismus proti obcházení pro Moldavsko a e, mechanismus proti obcházení pro Gruzii. Navržené e, nařízení stanovuje nutné procedury nutné k aktivování ochranné doložky a mechanismu proti obcházení v dohodě o přidružení a já nejprve dám slovo e, Helmutu Šoucovi k Moldavsku a poté panu Landsbergisovi eh, ke Gruzii. Takže pane Šolci, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, vážení kolegové, eh, já bych chtěl začít jednou poznámkou která je širší než pouze obchodní záležitosti. Hovoříme tady o ochranné doložce a e, mechanismu proti obcházení, které umožňují dostate, dočasné pozastavení celních preferencí v dohodě o přidružení. A e, minulé pondělí tady v Evropském parlamentu ve výboru AFET se konala široká výměna názorů o současné situaci Republiky Moldavsko. Přítomen byl předseda tamního parlamentu. A on sám zdůraznil, že Moldavsko se musí vynasnažit ze všech sil, aby překonalo tu kritickou situaci, ve které se momentálně nachází ekonomicky, eh, sociálně a politicky. Je zapotřebí provést všechny nutné reformy k, po, k vylepšení ekonomické situaci země, eh, je zapotřebí zejména reformy soudního systému a eh, boj proti korupci a boj proti tomu zpomalování obecného rozvoje. Předseda Moldavského parlamentu zdůraznil, právě tak jako někteří kolegové z Evropského parlamentu výboru, že je zapotřebí zvýšit spolupráci mezi jednotlivými eh, politickými silami v zemi, aby bylo možno dosáhnout tohoto cíle. A chtěl bych zdůraznit, eh, že eh, implementace eh, DCFTA v rámci dohody o přidružení by eh, měla být toho součástí, neboli obě strany musí zvážit, eh, jaký je dopad těchto reform, jaký by měl být dopad těchto reform na ekonomiku v zájmu občanů a prosperity a rozvoje aby to bylo v zájmu mládeže, vytváření pracovních míst a tak dále. A včera, když jsme získali sdělení komise o novém přístupu k evropské politice sousedství, eh, oni zejména zdůraznili, že musíme dělat, co je v našich silách, a hledat nové způsoby, eh, jak zlepšit ekonomickou a politickou situaci v zemích sousedství. chceme-li zabránit dalšímu navyšování tlaku na členské státy. A tady máme přístup vzájemného partnerství, který musíme rozvíjet. Dohoda o přidružení s Moldavskem Eh, zahrnuje většinu našich ochobních dohod, včetně té, o které hovoříme dnes, tedy eh, o té, o té bilaterální ochranné doložce. Tímto nástrojem mohou být dočasně pozastaveny preference v případě, že jejich uplatňování by vedlo k závažnému nečekanému navýšení dovozu, který by způsobil ekonomickou škodu domácímu průmyslu importující země. A proto bych chtěl říci, že ochranná dohoda je eh, součástí součástí toho obecného balíčku. Kromě toho tato dohoda obchází tzv. mechanismus proti obcházení opatření, který skýtá možnost znovu zavést eh, těm nej, nejpreferovanějším národům eh, určitou celní sazbu, eh, pakliže objem dovozu překročí určitý, určitou prahovou hodnotu. Nařízení Evropského parlamentu a rady je zapotřebí tomu, aby tento nástroj mohl být aplikován v bilaterální eh, ochranné doložce a tomto mechanismu proti obcházení. Eh, návrh zařízení eh, uplatňuje v praxi různé prvky asociační dohody mezi Evropskou unii a Moldavskem, kterou Evropský parlament schválil už 13.11.2013. Přijetí tohoto nařízení je nutné pro posílení povinností Moldavska, které plynou z této dohody eh, ohledně ochrany eh, evropských výrobců, eh, je-li to nutné. Návrh komise se zakládá především na srovnatelném implementačním nařízení, o kterém se diskutovalo a které bylo schváleno spolu zákonodárci, pokud šlo o obchodní dohody se Střední Amerikou, Kolumbií a Peru a Jižní Koreou. A přestože tady jsou politické situace značně různé, Myslím si, že ochranný mechanismus je důležitou součástí obchodních dohod, eh, který také bere ohled na ekonomický eh, rozvoj v Evropské unii jako takové a také na vyhlídky na prosperitu v dotyčných zemích. Já zejména e, vítám povinnost podávat zprávu podle současného návrhu, podle které Evropská komise má e, předat spoluzákonodárcům a následně zveřejnit výroční zprávu o e, aplikaci implementace takovéto nařízení a také obchodní straně asociační dohody. To zvýší transparentnost, zvyšuje to možnost demokratické implementace dohody. E, takovéto zveřejňování zprávy také zvýší parlamentní dohled nad implementací společné obchodní politiky e, komisí a e, také přispěje k vyšší transparentnosti této politiky. A chtěl bych vás informovat, že od včerejška máme také návrh rady, na toto téma, takže my jakožto spoluzákonodárci urychlujeme E, svou práci a ve světle těchto úvah a vzhledem ke stanovisku výboru Agri přijatému 13. října e, si myslím, že prostřednictvím mého návrhu by měl parlament schválit návrh komise bez jakýchkoliv pozměňovacích návrhů. Já doufám, že souhlasíte s tímto přístupem a těším se na vaše názory na mou e, zprávu a chtěl bych také poděkovat Tatianě eh, ze sekretariátu za eh, podpornou práci a informace pro monitorovací skupinu od komise. Děkuji a dávám slovo panu Landsbergisovi ke Gruzii. Eh, já to mám prohlášení pana Juliu Winklera, který je stínovým zpravodajem pro Moldavsko. Mám ho přečíst, nebo Děkuji, pane předsedo. Já toho nemám e, příliš co říci po prohlášení pana Šulce. Naše prohlášení jsou v zásadě podobná. E, zmíním dva body, kterými se odlišuje Gruzie od ostatních zemí východního partnerství a od zemí, které podepsali a ratifikovali dohodu DCFTA. Nejprve eh, Gruzie je země, která učinila největší pokrok v implementaci eh, patřičných zákonů a nařízení, které jsou stanoveny v DCFTA. Za druhé, eh, Gruzinci jsou nejproevropštějším národem z celého východního partnerství. A proto si myslím, že je pro ně velice důležitým signálem, že my z naší strany klademe důraz na tuto dohodu a že si vážíme jejich partnerství a jejich závazku e, obsaženému v této dohodě. U tohoto e, návrhu konkrétně e, si myslím, že není důvod, proč bychom měli vůbec kdy chtít použít ten mechanismus proti obcházení opatření, a to právě proto, že Gruzie je velice motivovaná k tomu, aby využívala, eh, co jí DCFTA nabízí. Takže já tady nevidím žádné riziko v budoucnosti. A proto navrhuju, aby eh, návrh zprávy eh, schválil návrh komise bez pozměňovacích návrhů. A to ve co nejhladším způsobem. Já doufám, že souhlasíte s tímto přístupem a jsem zvědavý na vaše názory na můj návrh zprávy. Děkuji a já okamžitě dám slovo uh, zase rovnou vám, abyste promluvil za e, pana Winklera, který je stínovým zpravodajem pro Moldavsko. Dobře, tak já přečtu to prohlášení. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, jakožto stínový zpravodaj EPP vítám návrh komise na formální zavedení evropské legislativy, eh, tedy eh, o mechanismu proti obcházení opatření a ochranné doložky v DCFTA pro Moldavsko. Eh, takovéto ustanovení už ne, ne, nejsou ničím novým a už jsou zahrnuty do obchodních dohod s Jižní Koreou a s Kolumbií a Peru. Všechny aspekty těchto nařízení mají být v souladu s podmínkami, které již byly vyjednány a přijaty jak Evropskou unii, tak Moldavskem. Jakožto stínový zpravodaj EPP dále zdůrazňuji, že Evropský parlament už vyslovil souhlas s dohodou o přidružení s Moldavskem eh, a to drtivou většinou v loňském roce v Bruselu. Eh, jsem rád, že i nadále bereme toto téma vážně a znovu bych chtěl zdůraznit, že naše ambice nekončí na úrovni úrovni DCFTA. Upřímně doufám, že Moldavsko bude pokračovat na cestě reform a e, posune se blíže k Evropě. Evropská unie a zejména Evropský parlament by měli poskytovat co největší podporu na usnadnění těchto úsilí. Pokud jde o toto konkrétní téma a vzhledem k patřičným formalitám, e, bych chtěl vyjádřit naději, že návrh zprávy bude schválen co nejhladčeji. Děkuji. Zůstaneme tedy u Moldavska a dám slovo stínovému zpravodaji za SD. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych poděkoval kolegovi Šolcovi za odvedenou práci. Pan zpravodaj už o tom hovořil, že ten návrh se víceméně opírá již o dokumenty, které byly přijaty parlamentu i radou týkající se dohod o volném obchodu s Jižní Koreou, Střední Amerikou a Peru. Země, o kterých nyní hovoříme, zintenzivnily vývozy, zdvojnásobily a u některých e, produktů dokonce strojnásobily a vývoz EU zůstává stabilní. Nárůst o 20% při dovozech z Moldavska do EU a plus 30 u zemědělských produktů. Obchod je zde opravdu důležitý nástroj doprovázející reformy. Legislativní nástroj, o kterém zde dnes hovoříme, je pro mě uspokojivý a proto souhlasím s rozhodnutím pana zpravodaje, že by se neměly podávat pozměňovací návrhy, které by měnily původní návrh e, komise. A Eh, je to, ten návrh je přiměřený, jsou zde určité časové lhůty, také čas, který je ponechán komisi, eh, to, že by měly být podniknuty rychlé kroky pro ochranu průmyslu, pokud by tam byly problémy a že by komise měla se zodpovídat z kroků, které učiní. Takže vítáme zprávu pana Šolce a také vítáme to, že komise bude muset parlamentu předkládat výroční zprávu, to znamená demokratickou kontrolu aplikace tohoto nařízení. Přeli bychom si, aby nejnovější politický vývoj nepodkopal situaci v daných zemích, protože eh, dohody eh, o volném obchodu by měly podpořit situaci v zemi i její reformy. Děkuji panu zpravodaji a doufám, že zpráva bude přijata velkou většinou tímto parlamentem. Děkuji. Děkuji vám. Za EKR liberály nebo zelené zde nevidím stínové zpravodaje, tak případně můžeme hovořit o Gruzi. Stínov, za stínové zpravodaje za SAD promluví Nikolaj. Prosím. Děkuji. Ano, já zde mám prohlášení stínového zpravodaje pana Mojzera a dostal jsem následující informace. Pan kolega zde dnes nemůže být, ale podporuje pozici zpravodaje pana Landsbergise, tedy aby se nepředkládaly žádné pozměňovací návrhy k e, návrhu komise, které by se týkaly eh, mechanismu pro obcházení opatření, protože jde o to jenom aplikovat ta ustanovení, která jsou v té dohodě jako takové. Děkujeme. A pan Schulz teď pro změnu promluví jako stínový zpravodaj za Gruzii. Ano, Patrik Jarek mě požádal, abych krátce představil jeho názor na danou problematiku. On potrhuje, že Eh, nezávislé na situaci lidských práv eh, v Gruzii, která by podle jeho názoru mohla být určitým důvodem eh, zvážit pozastavení asociační dohody jako takové. Přístup komise zde je korektní a sice to zavedení jasných jednotných podmínek. A GUNGL sdílí názor zpravodaje týkající se tohoto mechanismu proti obcházení s tím, že by ty postupy měly být eh, jasně aplikovány, aby se neopakovala taková situace, jako například při vývozu eh, banánů z Peru do EU. Děkuji. Děkuji. Nikdo další se nehlásí, takže dám slovo zástupci komise. Jistě budu mít radost, že zde nejsou požadavky na pozměňovací návrhy a slovo má tedy zástupce komise z DG Trade. Děkuji vám. Komise si skutečně cení z práce zpravodaje a stínových zpravodajů i sekretariátu v obou, obou těchto složek. Komise také vítá rychlost eh, této práce a předpokládá, že budou obě postupovat bez nutnosti trialogu, aby byl výsledek skutečně co nejrychleji dosažen. Děkuji. A nejsou-li žádné další žádosti do sl- o slovo, tak je tím tato, tento podprogramu skončen. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhu, respektive ano, to je 23. listopadu ve poledne. Okay. The, um, we're now going to move on. A přejdeme k bodu 7. Spravodaj však uvízl, eh, uvízla tedy spravodajka v zácpě, takže eh, budeme na chvíli muset eh, počkat, než dorazí s vaším strpěním. Okay, colleagues. Vážení kolegové, děkujeme. Já eh, chápu, že všichni my máme problémy s dopravou, ale je důležité zde být včas. Takže dalším bodem je bod číslo 7, provádění doporučení parlamentu z roku 2010 týkající se sociálních a environmentálních norm lidských práv a odpovědnosti podniků. Kolegové si ještě vzpomenou, že v roce 2010 parlament přijal tři zprávy z vlastní iniciativy týkající se eh, lidských práv, environmentálních eh, norem a odpovědnosti eh, podniků v mezinárodních obchodních dohodách a také otázek významu ochrany klimatu v ochraně a v obchodních dohodách. Tato v souvislosti není komise vlastně provádí follow-up, než vydá další doporučení. A dnes máme první výměnu názorů k naší zprávě z vlastní iniciativy k této problematice a pro paní Eleonora Forenza z GUNGL, která má tímto slovo. Grazie, presidente. Děkuji vám, pane předsedo. I já bych ráda podtrhla jeden z nových aspektů teď je tomu tak, že jsme poprvé vyzváni, abychom hodnotili, jak různá usnesení Evropského parlamentu z roku 2010 mají dopady na důležitá témata, sice sociální a environmentální práva, lidská práva, odpovědnost podniku. A to v době, která je nesmírně důležitá. Probíhají důležité diskuse, například definice nové obchodní strategie EU, diskuse o CTIP, potom Nairobi, reforma VTO, COP21 v Paříži a to vše vede k tomu, že zde budeme mít nové formy mezinárodního obchodu a je nesmírně důležité, aby Evropská unie eh, zde tomu také vtiskla ty charakter, protože si myslím, že obchodu nejde jenom o kolování zbožím, protože obchodování v 21. století se odrazí v životě lidí, v způsobech výroby. Když zde bude volný pohyb, eh, který bude usilovat jenom pouze o zisk, tak například v oblasti finančnictví už zde došlo k situaci, kdy byla soutěž, o, která vedla ke zhoršování podmínek a snižování standardů lidské důstojnosti za účelem zvyšování zisku. Hovoří o tom celá řada neziskových organizací v oblasti lidských práv a v oblasti environmentální. Proto bychom rádi podtrhli něco, co je i uvedeno v eh, zprávě SEFI. Je třeba zde eh, najít rovnováhu mezi základní právy a obchodními právy práva v oblasti životního prostředí a pracovní práva nesmí být druhořadá ve srovnání s právy na trhu a s právy investorů a také je nepřístupné, aby byl volný obchod důležitější než ochrana životního prostředí a práv pracujících. Proto navrhuji tři priority. A sice reforma VTO, to už jsme požadovali v roce 2010, ještě to podtrhujeme, VTO, musí opravdu řešit eh, v rámci reform úsilí o trvale udržitelný rozvoj a ochranu lidských práv. Proto v Nairobi musí EU řešit vztah VTO, OSN a Mezinárodní organizace práce. Je třeba zohledňovat lidská práva, eh, například v oblasti ložky nejvyšších výhod a podobně. Potom bilaterální dimenze. Pro nás je důležité také hodnotit, nakolik jsou účinné doložky o lidských právech. Už jsme potom volali v roce 2010, jsou to nesmírně důležité doložky týkající se zahraniční obchodní politiky EU, ale třeba je nadále zlepšovat. Proto budeme uvažovat o tom, jak je ještě zásadněji formulovat, například možnost eh, vést řízení v oblasti stížeností, a do kterých by se mohly zapojit i neziskové organizace a další. A potom je třeba provádět také analýzy dopadu. Dopady na lidská práva, jejich vyhodnocení, to je věrohodné jenom tehdy, když jsou prováděné nezávisle. Musí být prováděny transparentně a musí zde být dostatečně jasno o metodice a indikátorech. Je třeba té analýzy také rozšířit, zahrnout i další kritéria, například sociální spravedlnost a rovnost pohlaví. To je důležité pro odhadnutí dopadů obchodních smluv. Zde jednáme dále také s skupinou Gender Mainstreaming v našem výboru a děkuji kolegyním a kolegům, kdo eh, jsou aktivní v této oblasti. Myslím, že už proběhla docela důležitá diskuse, tam jsme probírali studii a týkalo se to toho, že obchodní politika EU je méně genderově zaslepená, což je důležité. A potom práva investorů je třeba zohledněna v souvislosti s lidskými právy. Zastupce OSN už podtrhl, že je důležité, eh, aby lidská práva, environmentální práva a další měla přednost, když jsou v konfliktu se zisky investorů. Potom v oblasti smluv by všude měla být zahrnuta eh, genderová problematika práva na vzdělávání dívek a žen, právo na sebeurčení, také co se týče například sexuálních a zdravotních práv, eh, otázek pracovních eh, norem a podobně. A také v oblasti klimatické jsou čím dál těm naléhavější otázky, které občas bývají ignorovány. Například to, že dobrovolné závazky už nestačí. Je třeba zabránit eh, oteplování země o více než 2 stupně Celsia. Je třeba učit konkrétní kroky, potřebujeme konkrétně aplikovatelná nařízení a je třeba tedy znovu uvážet dopady obchodních dohod. Potřebujeme zde horizontální doložky týkají, e, ustanovení týkající se Eh, ochrany klimatu a životního prostředí. A to je třeba probrat také na COP21. Eh, schopnost EU být inovativním aktérem je důležitá i v oblasti obchodních dohod a ve snižování emisí. To je naprosto klíčové pro úspěch v příštích letech. Třetí dimenzí je zodpovědnost podniků. Evropská unie se zasadila o to, aby odpovědnost podniku byla důležitou součástí. Odpověd, sociální odpovědnost podniku znamená také investice a zohledňování eh, sociálních dopadů vlastních kroků. Toto úsilí může být legitimní jenom tehdy, když lidská a sociální práva budou zohledněna. Ale je opravdu důležité zohlednit také přeshraniční činnost podniků, to vede k tomu, že třeba zde ještě vyvíjet větší úsilí. Proto potřebujeme jasný e, rámec norem, které se postarí o to, že podniky budou dodržovat lidská práva i environmentální práva. Usilujeme o to, aby v dohodách o volném obchodu byly určité doložky, nebo oni tam jsou, ale často nebývají dodržovány a proto potřebujeme právní nástroje, které se postarají o to, aby sociální odpovědnost podniku byla také skutečně realizována usnesení týkající se například Ekvádoru a podobné e, z tohoto parlamentu jsou důležité pro celou debatu. Důležité je zvýšení transparentnosti na straně podniků a možnost nezávislé analýzy ex ante před podepsáním jakékoliv obchodní dohody. Na výboru jsme také diskutovali a ukázalo se, že je důležité a požadovat po Evropské komisi další iniciativy týkající se sociální odpovědnosti, například při Eh, těžbě surovin, těžbě dřeva a podobně, je důležité, aby se státy chovaly zodpovědnost. Také otázka práce dětí, dětských vojáků a nebo etnických konfliktů o přírodní zdroje. V té zprávě jde o dvě výzvy. Za prvé je zde projednáváno velké spektrum témat, to už vyplývá z toho, co zde říkám na úvod. A druhá výzva spočívá v tom, že je to poprvé, kdy zde máme na výboru INTA zprávu, která vyzývá k tomu uvažovat o dopadech dřívějších opatření a je zde výzva pro Evropskou komisi, aby tedy byla aktivní ve zohledňování dopadů obchodní politiky. Potřebujeme metodiku, a doufáme, že se z toho stane zavedená praxe pro všechny činnosti našeho výboru a že to také poskytne důležité prvky pro Evropskou komisi při vyjednávání obchodní politiky, ale že to bude přínosné také pro Evropský parlament. Přejeme si tedy zprávu, která se bude opírat o konkrétní eh, ustanovení a děkuji kolegům a stínovým zpravodajům, kteří v této činnosti budou hrát roli a děkuji také komisi, která už s námi intenzivně spolupracuje. A přála bych si, abychom zde opravdu mohli předložit užitečný nástroj pro práci parlamentu. Děkuji. To bylo velice uh, ucelený přehled. Eh, k tomu jenom ještě jedna poznámka. Když čtete z poznámek, tak prosím, ne příliš rychle, protože tlumočníci eh, potom eh, s tím musí zápolit. A nyní eh, stínový zpravodajové mm, jako první za EPP. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo, drazí kolegové. Tato zpráva nám umožní skutečně udělat si konstatovat mm, základní konstatování ohledně zprávy z roku 2010. A já jsem nadále přesvědčena, že sociální a environmentální normy a obchodní zájmy se vzájemně nevylučují, pokud eh, všechny státy a aktéři jednají podle shodných pravidel. Tyto záležitosti jsou zastoupeny hodně při jednáních na multilaterální úrovni, eh, protože je tam kapitola o udržitelném rozvoji v našich bilaterálních dohodách. Musíme věnovat obzvláštní, obzvláštní pozornost eh, Eh, uplatňování obchodních dohod. Samozřejmě, že stávající kontext je trošku nepříznivý eh, této zprávě, protože eh, v, v rámci reformy komise bude mít ehm, první průběžnou zprávu o vyhodnocování a já doufám, že parla, parlament se pro, připojí k tomuto procesu. A pokud jde o, o sociální odpovědnost podniku, tak Eh, víte, že jsme eh, reagovali na eh, tu tragédii Rana Plaza v Bangladeši a bylo by velice zajímavé to analyzovat z tohoto hlediska. Pokud jde o environmentální normy, tak se situace od roku 2010 posunula vzhledem k tomu, že máme dohodu o zelených technologiích, která byla také ehm, zmíněna v Eh, dokumentu parlamentu. A já budu věnovat velkou pozornost eh, COP21 ohledně toho, jak tam bude řešen mezinárodní obchod pokud eh, v kontextu dohody o klimatu. Jsem rád, že jsme mohli pracovat na tomto tématu a spolu s paní Forencou a s novými zpravodaji budeme bdělí, abychom skutečně dospěli k ambiciozním doporučením. Děkuji. Děkuji. SAD stínový zpravodaj Jude Kerkendalen, který tu ne, která tu není a e, požádala mě, abych ho, hovořil za ní. Já, já se budu snažit řídit vlastními slovy a přečíst to pomalu. Takže tato zpráva je vítanou příležitostí e, posunout agendu vytvořenou před pěti lety. V roce 2010 Evropský parlament volal po Eh, závazných standardech v oblasti eh, lidských eh, práv, sociálních a environmentálních práv, včetně ratifikace mezinárodních umluv. Také se zde žádalo, aby byla věnována zvláštní pozornost uplatňování těchto práv a standardů s důrazem na pravidelné, pravidelné oznamování poslancům a občanské společnosti a návrh postupu pro stížnosti, která by byla otevřena sociálním partnerům a dále eh, odvolání eh, v reakci eh, na řešení sporu. A dále poruš- v případě, že se potvrdí porušení, tak budou pozastaveny obchodní preference. Dále je tu koncepce takzvané sociální odpovědnosti podniků, kde se Eh, která bude zapracována do všech obchodních dohod, včetně GSP. Evropský parlament podpořil závazný požadavek, aby eh, firmy eh, publikovaly bilance sociální odpovědnosti podniku. Zdá se, že komise zohlednila a převzala mnohé z našich požadavků, ale Eh, kroky komise ne vždy eh, pak eh, jsou na výši jejich původních záměrů, neboť v obchodních dohodách Evropské unie se nadále tyto kapitoly, těmto kapitolám často nedostává dost pozornosti. Zejména to bude důležité v kontextu T-typu, kde, kde je tedy jedna z nejméně efektivních eh, eh, kapitol v této oblasti? Eh, v podstatě tam nevznikají žádné závazky ani pro Evropskou unii, ani pro Spojené státy a nezajišťuje se žádné monitorování těchto už tak minimálních závazků. Ty, ta ustanovení v dalších dohodách, například se západní Afrikou, jsou ještě slabší. A pokud jde o GSP, tak tam nechce komise přistupovat k vyšetřování v zemích, jako je Guatemala, což ukazuje, že ten náš systém nefunguje. A pokud jde o zodpovědnost na úrovni dodatelského řetězce, tak problémy, na které parlament poukázal před několika lety, jsou nadále relevantní vzhledem k tomu, že někteří nestátní eh, partne, partneři nyní říkají, že odmítají používat sociální odpovědnost podniků, protože je to koncepce, která je nenávratně poškozená. Můžeme se použít eh, z eh, výsledků například tripartitního přístupu v případě eh, Bangladéše, tripartitní dohody o požární bezpečnosti. Dále tu máme tedy ještě pravidla z roku 2010, která musí být aktualizována. Rada však váha s přijetím opatření proti porušování. A je důležité také změnit způsob, jak interagujeme se zástupci občanské společnosti a sociálních partnerů. Mohli bychom například eh, vytvořit monitorovací skupiny s komisí. Takže skupina SRD eh, chce přispět konstruktivním způsobem k této zprávě a těší se na spolupráci se všemi dalšími skupinami této práci. A to je tedy zpráva Jude Kirkendalen a nyní dám slovo Eh, tedy stínové zpravodajovi za ALDE. Kdo? Marie Rosernes. Ne, ne, je to Mariča tedy. Ano, trochu mě to zmátlo. Ale já se omlouvám. V té pauzičce jsem eh, si na chvíli, na chvíli opustila sál a unikl mi úvod. Ale eh, má frakce je nesmírně potěšena že Evropský parlament je nadále na špici, pokud jde o e, volání a úsilí o zlepšení vazby mezi obchodem a hodnotami. Hodnotami, které by měly být posíleny, principy, jako je dodržování lidských práv, udržitelný rozvoj, respektování životního prostředí, sociálních práv. A je dobré, že, se, že by se z toho měly stát silnější Eh, silnější aspekty mezinárodních dohod. Máli Evropská unie eh, tuto vůdčí roli, eh, můžeme jistě dosáhnout konkrétních cílů. Musíme se o to snažit v práci se Spojenými státy, africkými zeměmi a dalšími. Ale kromě toho tu je také několik horizontálních práv, například konfliktní minerály a obchod se zelenými technologiemi. Eh, naše skupina i nadále chce posilovat hodnoty prostřednictvím obchodu, ale musíme eh, si uvědomit, že některá, eh, některý obchod založený na pravidlech lze posoudit teprve z dlouhodobějšího hlediska. Měli bychom využít všechny nástroje k podpoře hodnot, v něž věříme, ale zároveň zůstat realističtí a uvědomit si, že se to nedá prosadit pouze obchodem a že obchodní politika je integrální součástí širší politické evropské agendy zahrnující celkově diplomatické úsilí a tak dál. I v tomto případě soudím, že musíme udělat se v našich silách, ale nedělat si iluze, že pouze obchodní politika všechno eh, vyřeší. Děkuji. Děkuji vám. Omlouvám se eh, za to zmatení a nyní Keller za zelené. Děkuji vám. Děkuji také paní zpravodajce. Jistě, že obchod nevyřeší vše, ale je to jeden z nástrojů. Um, my eh, se teď díváme na to, jak komise a další aktéři implementují to, po čem jsme volali. Eh, myslím, že ještě zbývá hodně dlouhá cesta. Například obchod a lidská práva Eh, tam myslím, že je potřeba posílit v, ve smlouvách ještě eh, více tento aspekt, eh, podmíněnost v oblasti lidských práv, to, že by mohly být některé smlouvy měněny nebo dokonce i zrušeny v případě, že tam tyto prvky nebudou. Měli bychom zvýšit tuto koherentnost naší politiky a to výrazným způsobem. A pokud jde o kapitolu obchodu a udržitelného rozvoje, tak tato e, zpráva doporučila e, zapojení závazného, e, závazného cíle, ovšem samozřejmě měl by být také vymahatelný a musíme na tom pracovat, abychom měli tedy vymahatelné závazky v kapitole o udržitelném rozvoji. Musíme posílit monitorovací mechanismy, protože ty nejsou příliš efektivní. A možná bychom měli uvažovat o přístupu založeném na uh, sankcích. Ještě k lidským právům otázka eh, vyhodnocování eh, do, dopadu udržitelnosti, to je důležitá věc. A kromě toho ve zpráv a, a hodnoceních musí být také dimenze Eh, tedy eh, lidských práv, ehm, například právo na potraviny. Pokud jde o obchod a eh, sociální odpovědnost podniků, tak parlament doporučil, abychom zapojili strategii, integrovali tu strategii z 2010 v oblasti CSR, tehdy se to nestalo, ale není tomu tak tomu ani v nové obchodní strategii, takže musíme znovu zdůraznit, jak je to důležité. Byli jsme svědky několika katastrof, pokud jde o e, podmínky na pracovišti v textilním sektoru, kde myslím, že je potřeba, abychom na to ještě navázali. A měli bychom rovněž se zapojit do procesu e, směřící k tomu, aby ty e, zásady pro podniky byly závazné legis, legislativní závazná due diligence v oblasti dodavatelských řetězců a to včetně textilního odvětví. Existuje jasná eh, nutnost, aby Evropská eh, unie měla legislativu této oblasti. Dále zpráva o obchodu a klimatu. Hmm, z níž zešly daleko sáhlá doporučení, které, ke kterým eh, se i nadále hlásíme, eh, například eh, aby bylo možno rozlišovat výrobky na základě výrobních postupů a aby závazky a cíle podle například rámcové umluvy o klimatických změnách OSN měly přednost před jakou, jakoukoliv úzkou interpretací obchodních pravidel. Eh, měli bychom eh, zároveň eh, vytvořit světovou organizaci pro životní prostředí. A pak také klimatický dumping. Musíme zajistit, aby i v rámci reformy ETS, tedy tento parlament volal po Eh, některých eh, opatřeních eh, v případě tedy kroků v případě opatření souvisejících s přeshraničních obchodem, klimatické náklady mezinárodní dopravy, které by měly se promítnout do ceny produktů. Vzhledem k tomu, že tomu připisujeme velký význam, pokud jde o vyjednávání o službách. Takže nemělo by docházet k žádnému rozšiřování mezinárodní dopravy, dokud nebudou tyto eh, náklady internalizovány. Takže toto jen velmi stručně a selektivně, na jakých věcech naší skupině záleží. Děkuji a nyní za D paní uh, Begin. Begin. Děkuji vám, kolegové. Um, a děkuji kolegyni Forenza za velmi dobrou zprávu. Lidská práva a sociální eh, zodpovědnost v oblasti obchodní politiky, to je něco, co nám hodně leží na srdci. A já eh, jsem se také zabývala eh, vzděláváním, otázkou vzdělávání podnikatelů. Výbo, práce výboru EMPL v této oblasti byla také velmi kvalitní a doufám, že zpravodaj zohlední stanoviska z tohoto výboru, kde jsem byla navrhovatelkou. Také eh, ho, hovořím o významu práce Světové organizace práce, ILO, eh, to, že bychom měli ratifikovat tyto umluvy, což komise zapracovala do své obchodní strategie, ale je to důležité, pokud máme obchodní politiku založenou na hodnotách. Obchodní politika by měla být eh, v skutku aktivní v prosazování práv. A dohody o volném obchodu by měly přispívat k environmentálnímu rozvoji, přičemž ti, kdo nedodržují pravidla, by měli být vystaveni sankcím. Není, myslím, dobré mít nějaké ad hoc tribunály na ochranu velkých tribunálů, ale pak nic pro ty, kdo budou poškozovat životní prostředí. E, jsem si vědoma důležité roli, role, kterou hraje e, posuzování tedy dopadu na životní prostředí. To by mělo být zvažováno jak při jednání tak i po, ale zejména před ratifikací. Bylo by asi dobrým nápadem požádat komisi o novou kapitolu o sociální zodpovědnosti podniků, zejména pokud jde o naše firmy, které jsou přítomné na zahraničních trzích. Já pořád znovu opakuji, že před legislativní změnou musí dojít ke změně kultury. Doufám, že zohledníte vstupy výboru eh, Ample a budeme s vámi nepochybně spolupracovat. Děkuji vám. Eh, teď jsme trochu v časové tísni. Eh, rád bych začal už hlasovat, nicméně nechci přerušovat tento bod. Zbývají tři řečníci, Maria Arena, komise a potom krátce zpravodajka. Tak nejprve Maria, prosím. Jen velmi rychle. Eh, já se nemohu než připojit eh, k, a souhlasit s většinou toho, co zde bylo dnes řečeno. Děkuji paní Forenze za její práci, neboť eh, to, tam se opravdu zrcadlí ty hlavní principy lidských práv, sociálních práv a práv životního prostředí. Jsou tu hlavní priority, které by měly být zapracovány. Myslím, že velká část této práce už byla provedena. Zejména, aby to bylo závazné, to znamená, abychom Eh, si uvědomili, že dobrovolný přístup eh, k ničemu nevedl, takže musíme mít závazný přístup, pokud jde o respektování lidských, eh, sociálních práv a environmentálních práv. Dále mechanismy ehm, monitorování a postihu a v další bod, ať hájí Evropská unie jakékoliv obchodní zájmy, tak sociální, lidská práva a environmentální práva musí být vždy prioritou nemůžeme měřit eh, eh, různým aktérům eh, dvojím metrem. Děkuji. very much. My apologies. Děkuji. Já se omlouvám ještě pan Saranc, ENF. Ano, děkuji, pane předsedo. Jakožto koordinátor ehm, a také tedy za Evropu národů a svobody jistě, že klimatické změny jsou věci, kterou musíme bojovat, ale má to, má to svou cenu. A žádat po státech, aby investovali eh, do, tohoto, eh, do této transformace, to bude stát stovky miliard eur. A bohužel pro rozpočty těchto států je to složité. To nemůžeme jen tak vnutit. Takže Eh, když se podíváme na sociální náklady těchto eh, obchodních dohod, tak je chybou eh, provázat obchodní politiku a lidská práva. Já, a takto násilně exportovat naše hodnoty cizím, cizím lidem, kteří pak mohou mít pocit e, agrese, že jsou vystaveni naší agresi. Takže já myslím, že musíme respektovat vertikalitu států, ne horizontalitu. A nezapomínejme na to, že naše koncepce lidských práv není vnutitelná. Souhlasíme také s tím, s tou vazbou, pokud jde o environmentální práva a obchod. Ovšem, snažit se hledat vztahy eh, mezi obchodní politikou a sociálním aspektem, to zase nesmí vést k nějaké drtivé byrokraci. Vytvářet nějakou mezinárodní organizaci pro životní prostředí, no dobře, ale nesmí se z toho stát nadnárodní instituce. Nesmí to být nadnárody. Protože náš, eh, nesmí to být nad naším principem demokracie a svrchovanosti. Thank you. Uh, Mrs. Silvia Formentini, who is... Tak paní Silvia Formentini, eh, koordinátorka pro udržitelný rozvoj z DG Trade. Děkuji, pane předsedo. Já to vezmu krátce vzhledem k tomu, že je málo času a také vzhledem k tomu, že by šlo o velice širokou debatu, jak už bylo řečeno, a potřebovali bychom více času na to, abychom je tu vedli. Z pohledu komise bych chtěla říci, že vítám neuduchající zájem vašeho výboru o téma udržitelného rozvoje v obchodní politice. Je to klíčové téma, které je středobodem obchodní politiky komise a my hodláme u tohoto přístupu se trvat v následujících letech už bylo řečeno, že dochází eh, od roku 2010 k mnoha vývojům na světové scéně a nyní je na čase je reflektovat a zamyslet se nad tím, jak pokračovat vpřed. Eh, byly, byly také schváleny eh, cíle udržitelného rozvoje v letošním roce. To je jeden z těch vývojů, o kterém tu ještě nebyla řeč. Eh, dále je tu mnoho akcí komise, o kterých už se hovořilo. Já bych pouze chtěla připomenout tu praxi, kdy zahrnujeme do bilaterálních obchodních dohod kapitolu o udržitelném rozvoji. Potom se také rozvinul systém GSP a zejména GSP+, plus Eh, potom eh, naše závazky z mnohostranných iniciativ, jako je Bangladeš, o kterém to hovořili eh, někteří lidé, potom pracovní iniciativa s Myanmarem, které se účastníme, a potom také širší akce o společenské odpovědnosti podniků, tak tady podporujeme na Mezinárodním fóru pokyny OECD v našich partnerských zemích. A konečně poslední bod, pokud si vzpomínáte eh, na další vývoj, tak tady je jedna věc, o které se zmiňovali mnozí z vás, a sice, že je důležité, abychom konzistentně vypracovávali posouzení dopadu pokaždé, když komise hodlá zahájit nová dlouhá vyjednávání která mají skončit eh, rozhodnutím rady. My jsme nedávno vydali pokyny ohledně lidských práv v do, posouzeních dopadu obchodních politik. Eh, samozřejmě máme určitý, určitou časovou tíseň, nicméně tady vidím určitý vývoj. A na závěr bych chtěla říci, že udržitelný rozvoj je i nadále základním prvkem naší obchodní politiky ale naše obchodní strategie je jasná, i nadále jsme zavázáni transparentnosti transparentní, transparentnosti. E, to e, jsou klíčová slova, ale abych to vzala krátce, bylo by tady o čem diskutovat, ale klíčová slova jsou tady implementace a koherentnost. To říká váš výbor a je to i součást našeho přístupu. E, implementace nástrojů, které máme a implementace kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji, to jsou ty klíčové věci, které si žádají také koherentnost mezi jednotlivými politikami. Sladění obchodní politiky a rozvojové politiky je klíčové k tomu, abychom dokázali opravdu podporovat reformy e, přímo v našich partnerských zemích. E, to je ode mě všechno, pouze bych chtěla ještě jednou zdůraznit, že nás těší váš zájem o toto téma a jsme rádi, že si můžeme nadále vyměňovat názory v tomto formátu s zpravodají e, a stínovými zpravodají vašeho výboru. Děkuji. Děkuji a děkuji také za tu stručnost. Ano, samozřejmě budeme ještě mít možnost se k tomuto tématu vrátit. Nyní dám velice krátce slovo zpravodajce na pár slov závěrem. Děkuji, pane předsedo, já také budu hovořit velice stručně. Chtěla bych pouze říci, že na základě těchto prvotních připomínek se zdá, že se v let čem shodneme, pokud jde o priority a nástroje, kterým by tato zpráva měla věnovat pozornost. Platí to pro slabiny současných sociálních doložek, také pro otázku monitoringu a následných kroků a závazných doložek a samozřejmě sankcí. Chtěla bych poděkovat všem stínovým zpravodajům a všem, kdo dnes promluvili. Zdá se, že budeme schopni spolupracovat a vytvořit dobrou a kvalitní zprávu. Dám vám čas vědět datum další schůze stínových zpravodajů. Děkuji paní Formentiny. Vaše pomoc je pro nás neocenitelná abychom mohli pracovat do co nejlepších podmínek. Děkuji. Eh, jak jste, jak jste říkala, zpravodajka svolá schůzi stínových zpravodajů, ale eh, teď k formalitám výboru. Rozprava o návrhu zprávy 25. ledna, lhuta pro pozměňovací návrhy 8. února 12.00 a hlasování předpokládáme 13. nebo 14. března a na plénu potom Eh, to není na nás, to je ve hvězdách, ale někdy se to určitě dostane i na plénum. Eh, přesuňme se nyní k hlasování. Prosím, připravte si hlasovací karty. Nejprve budeme hlasovat o výroční zprávě za rok 2014 Evropské investiční banky. Zpravodajem je Janik Žado. Nejprve eh, tu máme pozměňovací návrhy 1 a 9, které byly staženy, takže pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Ne, omlouvám se. Kompromisní návrh 1, který pokrývá návrhy 1 a 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní tedy pozměňovací návrh 2, který je kompatibilní s kompromisem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Návrh 8 odpadá, návrh 7 také odpadá. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já myslím, že zamítnu to, ale ověříme. Kompromis 3. Hlasovali všichni, končím hlasování. nefunguje. Stejně by to eh, nemělo žádnou váhu. 14 pro, 20 proti, jedno zdržení, takže jasně zamítnuto. Kompromis 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Dvacet tři staženo, 13, čtrnáct odpadá, Návrh 16 je nepřípustný, návrh 18 odpadá, takže se dostáváme ke kompromisu 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 21. Kdo je pro? Ne, ověříme 20. Dobře. Ověřujeme návrh 20. Hlasovali všichni, končím hlasování. 22 pro 13 proti přijato. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato stejnou většinou. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 24. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto.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 Ověříme. 31. Zahajuji hlasování. 31. Končím hlasování. 18 pro, 17 proti. Přijato. 32. Kdo je pro? Proti. Já myslím, že to je totéž, ale je to těsné, tak to raději ověříme. Zahajuji hlasování o 32. 32. Končím hlasování. 18 pro, 17 proti, přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato 39 pro, proti, zdrželi se, přijato 40 pro, proti, zdrželi se, já myslím, že přijato, ale ověříme. Návrh 40. Končím hlasování. 6 pro, 12 proti, 17 zdržení, zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, ne, na dvě, na dvě části, nejprve první část, to je pro, proti, zdrželi se, přijato. 44, druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 45, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 pro, proti, zdrželi se, přijato. 49 pro, Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování o 49. Končím hlasování. 18 pro, 17 proti, přijato. 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. A teď se dostáváme k konečnému hlasování o stanovisku v pozměněné podobě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 32 pro, nikdo proti, dvě zdržení. Přijato tedy. Gratuluji Janikovi. Okay. The annual report on EU competition policy. Výroční zpráva o politice hospodářské eh, soutěže EU And um, Andrew Senfils, uh, pozměňovací návrh na pro, proti, drželi se zamítnuto. Kompromis 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 7 pro, proti, zdrželi se to si zkontrolujeme elektronicky. Pozměňovací návrh číslo 7, elektronické hlasování. Končím hlasování. 17 pro, 18 proti, takže to bylo zamítnuto Siglo jednoho hlasu. Kompromis 2, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro? Proti Musíme to zkontrolovat elektronicky. Kontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 10. Končím hlasování. 16 pro, 19 proti, takže to bylo zamítnuto. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? to. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro? Proti? Kontrolujeme to, myslím, že to je zamítnuto, ale eh, hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu 14. Končím hlasování. Ano, jasně zamítnu 23 proti 11 pro 1 se zdržel. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se. Přijato. pozměnací návrh 18 pro, proti, zdrželi se. Přijato. pozměnací návrh 19 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se. Přijato. pozměnací návrh 22 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo přijato, ale zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 22. Končím hlasování. 20 pro, 13 proti, 2 se zdrželi, takže přijato. 23, kdo je pro? Proti. Asi to budeme muset také zkontrolovat. Elektronické hlasování o pozměňovací návrh 23. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 15 pro, 19 proti, jeden se zdržel, takže zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. asi návrh 27 pro. A ten padá, takže nic. Takže kompromis Kompromis 7, kdo je pro? A ještě 28. Omlouvám se, 28, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 7, pro? Proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 32, pro? Proti, zdrželi se přijato. A nyní o zprávě jako celku zahajuji hlasování. Končím hlasování. 13. 30 pro, 3 proti 2 se zdrželi, takže to bylo přijato. A blahopřejeme zpravodaji. Další hlasování se týká zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem. A kdo je pro přijetí toho ústního pozměňovacího návrhu? A nebo ne, vlastně sedmička od pana Kasparyho. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A ten uh, ústní pozměňovací návrh, kdo je pro? A já se omlouvám, musíme to odhlasovat elektronicky, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. 30 pro, 4 proti, takže to bylo přijato. A poslední hlasování se týká obchodování se zbožím, které bylo použito pro trest smrti, mučení a podobně. Maritě, chcete něco říct? Nechcete? 21 hlasů pro je třeba proto, aby bylo možné vstoupit do vyjednávání v rámci trialogu, takže hlasujeme o vstupu do e, trialogu této problematice. Práva byla vrácena po plénu zpět do výboru, takže nyní hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. a navrhuje se tedy vstoupit do formálního jednání eh, s radou komisí za účelem eh, přijetí dohody v prvním čtení. Eh, pozměňovací návrhy z 27.10. budou základem pro mandát a vyjednávací tým bude stávat se předsedy zpravodaje, stínový zpravodaj v hlasování. A nyní ho zase končím. 34 pro, Někdo proti, jeden se zdržel, takže mandát byl přijat a tím končíme naše hlasování. A nyní přecházíme k bodu 12, což je provádění přeskum strategie EU pro střední Asii. Což je zpráva z vlastního podnětu. Měli jsme první výměnu názoru 22. Eh, října. Monitorovací skupina pro střední Asii se eh, setkala, probírala to se zástupci střední Asie. David Barelli je, Borelli je zpravodajem, bohužel tu nemůže být, takže místo pana Borelliho, tu máme tedy náhradníka. Pan Tamborel Máte slovo, prosím. Děkuji. Ano, skutečně tu jsem za pana Boraliho a přečtu tudíž jeho eh, text. Eh, on se omlouvá, bohužel měl jiný závazek někde v zahraničí. Takže pokud jde o revizi strategie eh, ke střední Asii, tak se musíme zamyslet nad některými koncepty ze zprávy AFED. Eh, Střední Asie to je strategická výzva, která překračuje pouze eh, pro, problém eh, například Afganistánu, které, protože naše pozornost se soustředila dlouhá leta na Afganistán. Strategie z roku 2008 je křehká, pokud jde o ekonomické faktory, jako je například rostoucí vliv Číny a Ruska Eh, regionální sjednocování, eh, integrace a eh, energetické zájmy Spojených států. Takže tohle jsou premisy, základní premisy tohoto stanoviska. A jak můžeme vnímat ze tří perspektiv. Jednak konsolidace obchodních vztahů, kde musíme navázat na již existující dohody a dohodnout se co nejrychleji, abychom dospěli k uzavření eh, dohod s tímto regionem, konsolidovaných dohod o eh, partnerství jako s Kazachstánem. Dále podpora strukturálních reform. To je nutné k tomu, aby vzniklo prostředí vhodné pro investice a obchod. Za druhé, musíme posílit kroky budování důvěry mezi, eh, i mezi zeměmi eh, tohoto regionu. Eh, konsolidace pozice Evropské unie je dalším nezbytným bodem. Velká část našich obchodních vztahů se zaměřuje na Kazachstán, což je strategický partner Evropské unie. A z toho důvodu a to je samozřejmě dobré, ale musíme se zaměřit i na ně, jiné státy. Proto nás znepokojuje aktuální situace v Turkmenistánu, jak se o tom hovořilo na monitorovací skupině. Role Turkmenistánu, který je vedle Afganistánu a Iránu, je zásadní. Je to zásadní partner eh, pro stabilizaci celého regionu. Další body se týkají konkrétnějších aspektů našich eh, obchodních vztahů. Střední Asie je střední z hlediska tedy energie a eh, diverzifikace zdrojů energie. Musíme udělat vše nezbytné k tomu, abychom eh, podpořili diverzifikaci, abychom rozvinuli infrastruktury propojení. Musíme podpořit eh, vnitřní reformy pro vnitřní rozvoj. A to znamená, že musíme konsolidovat stát práva, snížit administrativní náklady, reformovat justiční systém a vytvořit eh, zejména prostředí příznivé pro investice. Ehm, pak je tu další důležitý bod, číslo 6. Jsme přesvědčeni, že Evropská unie musí být připravena se účastnit procesu demokratizace a modernizace. Jedině tak eh, přispějeme k vytvoření klimatu důvěry. Musíme překonat eh, překážky, jako je nedostatek infrastruktury, propojení. Hmm, otázka konkurence na trhu energie. Jsme přesvědčeni, že tyto státy by se měly účastnit eh, státu Erasmus, eh, programu Erasmus+. Eh, měla by vzniknout nutná politická a ekonomická dynamika. Měli bychom například formulovat přeshraniční projekty. Jak jsme toho byli svědky i na FETu, kde se o tom hovořilo, Evropská unie musí se hrát aktivní roli ve střední Asii. Know-how Evropské unie je důležitým prvkem pomoci při eh, rozvoje obchodní a eh, ekonomické politiky těchto států. Musíme, jak říkám, posílit důvěru mezi námi a těmito státy. A to potvrdili i zástupci, kteří se setkali s monitorovací skupinou. Oni se snaží eh, stále více komunikovat s Evropskou unii navzdory eh, některým problémům. Ale samozřejmě, že musíme ke každé zemi přistupovat individuálně. A musíme komunikovat celé této zóně eh, jasné poselství. A to zvláště teď, když vidíme, jak destabilizované jsou sousední regiony. Tím vám děkuji za pozornost a samozřejmě se těším na vaše komentáře. obviously for the EPP. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaj za eh, připravený dokument. Je tu však několik eh, věcí, které si dovolím zmínit. Takže jednak nestačí říci, že Střední Asie má strategický význam pro Evropskou unii, neboť to tatáž fráze se používá celou dobu našich vztahů s tímto regionem. A e, ta, ta předchozí strategie nebyla příliš účinná. Evropská unie kdysi investovala do e, infrastrukturních energetických e, projektů a tlačila na lidská práva, ale nefungovalo to, protože jsme neměli příliš silnou páku. Naše investice do infrastruktury byly eh, využívány tak, že vlastně vlády Střední Asie nemuseli vynakládat vlastní prostředky a použili tyto prostředky na militarizaci a posílení vlastní eh, bezpečnosti, které slouží k útlaku v tomto regionu. Takže když s použitím dobré vůle a naš, dobrých prostředků eh, z naší strany to bylo v podstatě zneužito. Co, jak to můžeme změnit a jaká je nová strategie? To je otázka, kterou si musíme položit. Nejdůležitější jsou dva klíčové cíle. Investovat do lidí, a zatím myslím, že ještě nehovoříme dost o posílení tohoto pilíře. Lidský rozvoj, který by připravil podmínky pro budoucí změny. Další otázka. Aby se státy tohoto regionu mohly zapojit do mezinárodního systému volného obchodu, protože zájem okolních mocností eh, jako Ruska a Číny je velmi silný. Evropská unie je spíše třetím či až čtvrtořadým aktérem. Takže musíme využívat naše eh, znalosti, naše know-how, abychom eh, přilákali tyto státy do globálního kontextu, globálního prostředí a abychom tyto investice pak eh, kombinovali do investic do lidských zdrojů, které by měly potom dopad ve celém středoazijském regionu ta bývalá strategie příliš efektivní nebyla. A nyní Maria Arena za SAD. Děkuji, děkuji panu Borelimu za jeho práci. Já nezdílím názor kolegy za EPP, to znamená, že ta strategie úplně selhala. Jistě, že některé body musíme revidovat, situace se v různých zemích liší, já se domnívám, že pokud srovnáme třeba Turkmenistán a Uzbekistán, tak to jsou dosti eh, značně odlišné situace. Čili náš přístup vůči různým zemím musí být i individualizovaný. Pokud jde o tu zprávu o stavu lidských eh, práv, eh, tak jistě to je téma, které musíme řešit. Hodně jsme hovořili o energetických zájmech, ale pokud jde o environmentální otázky, tak vidíme, že těžba eh, energií a eh, nerostných surovin působí značné environmentální škody. Takže tady je eminentní zájem tlačit právě na tuto environmentální otázku s tím, že tedy je důležité skutečně investovat do eh, populací, tak aby tato populace eh, měla eh, přístup eh, nejenom k zaměstnanosti, ale i k lidským právům. Pan Borelli zmiňuje i boj proti korupci. Zpráva účetního dvora ukazuje, že v těch pěti zemích je korupce na, skutečně rozšířená, ale to, je, to také poukazuje na odpovědnost podniku, které eh, v podstatě vědí, jaké mechanismy lze využívat eh, v boji proti korupci v tomto regionu. Kromě toho je tu otázka rozšiřování na další státy. To si zaslouží debatu. Zda je skutečně vhodné v eh, naší situaci rozšiřovat partnerství na další země, jako je například Mongolsko to by se mělo probrat eh, mezi zpravodaji. Děkuji. Thank you very much. And... Děkuji a nyní za Alde. Uh, eh, no takola. Puheenjohtaja ja myös kiitokset. Děkuji vám, pane předsedo. I my bychom chtěli eh, poděkovat zpravodaji, který začal velice dobře. Myslím si, že eh, ostatní řečníci eh, tady přednesli řadu eh, přínosných bodů, ze kterých s většinou souhlasím. Z hlediska ALDE je důležité podporovat vztahy s těmito zeměmi a prohlubovat spolupráci. Myslím si, že s těmito zeměmi sdílíme mnoho cílů. A ze vzájemné spolupráce můžeme těžit, pokud naplníme patřičné podmínky, protože Evropská unie má mnoho co přinést těmto zemím. Můžeme jim pomoci obnovit infrastrukturu, a můžeme také stabilizovat jejich země. U některých severoazijských zemí eh, je však hodně práce, pokud chceme, aby získali status tržní ekonomiky. Tady Evropská unie také má mnoho co přinést. Znepokojivé je, že eh, existují značné nedostatky v oblasti lidských práv v těchto zemích. Evropská unie a my, eh, poslanci Evropského parlamentu, eh, samozřejmě eh, máme velký zájem na tom, aby byla lidská práva a svobody respektovány. To jsou naše základní kameny, o kterých nevyjednáváme za žádných okolností. Musíme se těchto principů držet v ko- ve spolupráci s těmito zeměmi. A řekněme si upřímně, s lidskými právy v Evropské unii máme taky problém. Musíme si samozřejmě zamést před vlastním Prahem, máme-li být důvěryhodní z hlediska těchto zemí. To je něco, co musíme řešit dennodenně v Evropské unii. Neměli bychom pouze kázat ostatním ohledně lidských práv, ale sami se také snažit je dodržovat. To by mělo být automatické. E, nicméně lidská práva byla zmíněna už v roce 2011, kdy Evropská unie se rozhodla překročit k ratifikaci dohody s Uzbekistánem. A to navzdory neuspokojivé lidskoprávní situaci v Uzbekistánu. Další jev, proti kterému musíme bojovat, je korupce, jak už zmínili kolegové. Můžeme těmto zemím pomáhat v boji proti korupci. Pokračujeme tedy v aktivní spolupráci se středoazijskými zeměmi, protože jejím prostřednictvím pomůžeme těmto zemím stabilizovat situaci a stát se tak součástí globálního trhu. Takže to je pozice ALDE, pane předsedo, ve stručnosti. Děkuji. Děkuji a nyní za GUE Helmut Scholz. Děkuji vám, pane předsedo. Já se mohu připojit ke kritickým poznámkám předřečníků. Domnívám se ale, že bychom si měli opravdu klást výrazně otázku, zda nějakou strategii máme. A nebo zda to není jenom takový zhluk nejrůznějších pák a nástrojů, které byly nebo jsou někdy aplikovány ve vztahu k těmto zemím Střední Asie a někdy nejsou. Když se podíváme do přílohy té strategie, tak už jenom ta čísla ukazují, že vlastně v těch posledních letech se reálně příliš mnoho nestalo. A musíme si klást otázku, jak by měla vypadat strategie, která má přivést země k udržitelné ekonomice, která byla v zájmu jejich občanů. Například nezaměstnanost mládeže v některých regionech těchto zemích je až 80 nebo 90 A pak je to tedy otázka, jakou perspektivu tam mladí lidé mají, když tam není žádný ekonomický rozvoj. A potom máme stejnou situaci, kterou vidíme třeba i na Blízkém východě se všemi dopady na společnosti i těch sousedních zemí, i na Evropskou unii. Myslím si, že je tady pro nás opravdu velká výzva přemýšlet o tom, jaké hospodářské prostředky, prostředky obchodní politiky lze aplikovat tak, aby eh, ty eh, země dostaly také za úkol dohnat určité aspekty. Děkuji tedy zpravodaji za body, které předkládá. Na některé se musíme podívat, zda jsou opravdu dostatečně zacílené eh, a zda opravdu náležitě reflektují naše cíle když říkáme, že chceme mít Střední Asii jako strategického partnera, jako EU a chápat ji jako takového, pak to je opravdu veliký úkol, tak jak je naznačeno e, v bodě 3. A pak bychom si měli říci, že nestačí jenom diverzifikace energetických zdrojů, která vede naše politické a hospodářské úsilí, ale je třeba říci, má-li to být opravdu strategický partner, tak zde musíme se hospodářství chovat zcela jinak. A podívat se také na to, co předkládá Rada ve svých závěrech týkajících se nové strategie EU Střední Asie a zda to opravdu je pravda, co tam píše. Vyzývá členské státy, aby Eh, posílili úsilí v hospodářské energetické spolupráce EU a Střední Asie a tím přispět k bezpečnosti a stabilitě. Myslím si, že to nestačí, protože je to hledem na to, o čem diskutujeme nyní, i v souvislosti s událostmi z Paříže, je tragické, bychom měli být upřímnější a říct si, si dobře, tak které obchodně strategické nástroje aplikovat, tak aby se v těch zemích reálně něco změnilo. A jinak dě- se těším na spolupráci s s eh, pravodajem a vytvoření názoru za výbor FED. Děkuji a není Klaus Bichner za zelené. Děkuji za slovo. I já děkuji panu Borelimu za jeho kvalitní zprávu, která jistě znamená dobrý výchozí bod pro naši činnost. Jsem spokojený s tím pozitivním základním postojem. A sice, že potřebujeme posílenou obchodní spolupráce. Ale co se týče lidských práv, zde bych ráčel ještě o krok dále než předřečníci. Ono není jenom to, že v mnoha zemích e, není dbáno lidských práv, ale podívejme se třeba na Uzbekistán. Vývoz do Evropské unie předpokládá, tak jak je to nyní nastaveno, v podstatě porušování lidských práv. Je tedy třeba změnit ty předpoklady a podmínky, když prosadíme to, co je u nás to základní, a sice my chceme uzavřít tyto dohody na základě společných hodnot. Takže tato oblast je pro nás ještě velice důležitá, ale nemůžeme zde eh, konat eh, a utiskovat místní lidi. Na prvním místě před hospodářstvím stojí člověk. A to musí být jasně uvedeno v těch dohodách. Podívejme se třeba na Kazachstán. Na jedné straně jsme posílili spolupráci, ale na straně druhé se tam situace lidských práv zhoršila. A to znamená, že do těchto dohod musíme zapracovat mechanismus dohlížející na dodržování lidských práv. A nebo jsem zmiňoval Uzbekistán. Navenek tam došlo z pokroku, a spolupráce s Mezinárodní organizací práce, tamní vláda a spolupráce s MOP se zlepšila. A navenek to skoro i vypadá, že by tam už byla zrušená dětská práce, ale když se tam podíváte podrobněji, tak tomu tak není. Takže buďme opatrní v našich oficiálních zprávách. A také nucené práce e, do jisté míry byly zrušeny, ale to neznamená, že by eh, ty sklizně vždy probíhaly tak, že by tam k určitému donucování nedocházelo. Měli bychom tedy na to opravdu bedlivěji dbát než dosud. Také například v Turkmenistánu jsou nadále velké problémy, závažné problémy v textilním průmyslu. Těším se velmi na spolupráci a domnívám se, že zde opravdu můžeme něčeho dosáhnout nejenom pro hospodářství v Evropě, ale i pro lidská práva a pro životní prostředí v daných zemích. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. Nemám tu od FDD, nebo že by přece eh, za ENF. Koordina, tu máme koordinátora, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Jen jsem chtěl říct, pokud jde o tyto mezinárodní výzvy, 25 let po pádu Sovětského svazu jaká je situace Evropy v střední Asii. Je to jaksi zóna vlivu, kam se eh, snaží Evropa vstupovat. Je tam nestabilita. Ruská, iránská, čínská zóna vlivu a i ten, tyto modely eh, vlivu jsou tam zatím stále přítomné, proto je velmi těžké pro Evropskou unii tam nějakým způsobem prosadit buď eh, model lidských práv nebo ekonomický model a zajistit, aby se tyto státy vrátily k demokracii. Musíme eh, být velice obezřetní, když vyjednáváme, zejména pokud jde o eh, to snahu Uzbekistán ehm, přimět k tomu, aby se vstoupil do Světové obchodní organizace. Každopádně ty vlivy, které tam jsou, nelze ignorovat a e, zejména to vnímat e, také v tom kontextu, aby to nebylo v konfrontaci s Ruskem. A nyní dávám slovo komisi Luk Devin, který vede jednotku zodpovídající právě za střední Asii. Ne, bude hovořit tady jiný zástupce komise. Děkuji. Jen stručně chci zareagovat na eh, komentáře a eh, příspěvky, které potvrzují, potvrdují, že eh, Střední Asie je oblastí strategického významu pro Evropu. Nejprve obchod a investice a evropská role. Myslím, že se to trochu podceňuje. Zdá se, že máme velmi důležitou roli eh, v každé středoazijské zemi. V podstatě jsme mezi prvními pěti nejvýznamnějšími obchodními partnery. A v případě Kazachstánu jsme jednička, pokud je tedy o zahraniční obchod a eh, investice. Více než polovina FDI, eh, čili přímých zahraničních investic, je z Evropské unie a to teď se dá říct o, jej, o jejich eh, o trhu eh, s jejich firmami. Takže je důležité, abychom spolupracovali, abychom se eh, co nejvíce angažovali, byli ve styku s touto zemí i s dalšími. Důležitou podmínkou k tomu je, aby se účastnili členství ve VTO a globálních pravidel, která jsou s tím spojena. Měli jsme určité eh, úspěšné příklady spolupráce s Kazachstánem a Tadžikistánem, které brzy vstoupí do VTO. Tadžikové se připojili 2013. Turkmenistán a Uzbekistán na ty tlačíme, ale je to, jsou váhavější, je to pro ně spíš dlouhodobější perspektiva, jsou uzavřenější, mají uzavřenější ekonomickou politiku. A Ehm, samozřejmě, že kazašské členství VTO to je, by bylo velice pozitivní. Uvažujeme o možných příkladech další spolupráce s ostatními středoazijskými státy a budeme je eh, nadále tedy eh, kontemplovat. Pokud jde o situaci lidských práv mm, a naše snahy, spojení obchodu a lidských práv, tak mm, bylo užitečné, že paní Formentini, myslím, že tady předestřela velmi dobré schrnutí našeho úsilí, to znamená v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje. Třeba v rámci oblasti GSP+, jsme, tam jsme obdrželi kyrgyzskou eh, žádost, přihlášku a předložíme návrh parlamentu v nadcházejících eh, týdnech. Eh, každopádně i to je další nástroj monitorování v oblasti eh, lidských práv a pracovních práv. A důležitá, důležitý je také ten textilní protokol v případě Uzbekistánu. Probíral se to na jaře. A znovu to bude na pořadu dne, jak jsme slyšeli. Jistě, že se dá hodně eh, zlepšit, došlo také k podstatným zlepšením, když se na to podíváte z perspektivy posledních let. Mezinárodní organizace práce potvrdila značný pokrok ze strany eh, úřadů těchto států, ale to samozřejmě neznamená, že bychom eh, je neměli nadále podněcovat k dalším snahám. A teď životní prostředí. Některé země mají větší zájem o spolupráci s EU než jiné. Kazachstán byl velmi aktivní. Například Kazachstánské expo příští rok se bude soustředit právě na nové energie a nová řešení. Máme také kapitolu o obnovitelných energiích eh, s, eh, v, v, eh, v rámci jednání s Kazachstánem. A SVČ možná chce zmínit ještě pár dalších věcí týkajících se lidských práv. Ano, paní Verkusis, SVČ, pokud chcete, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ven, eh, pokusím se hovořit stručně. Jeden důležitý prvek aktualizované strategie je zavedení principu tzv. diferenciace, jimž se snažíme reflektovat eh, tu snahu středoazijských partnerů se odlišit od sousedních států a snažíme se také zohlednit individuální povahu jednotlivých států. Rovněž jsou tu eh, dva další, eh, další události z poslední doby. Máme nového zástupce Peter Buriana, eh, který bude velvyslancem pro tuto oblast, který je aktivní při prosazování koordinace a navazování těsnějších vztahů s tímto regionem. A dále tu máme víceletý program do roku 2020 a tím se podstatně navyšuje rozpočet na eh, bilaterální, ale taky regionální spolupráci. Eh, lidská práva, eh, právní řád a životní prostředí, to jsou všechno oblasti, v kterých chceme zintenzivnit spolupráci s středozijskými státy. Pokud je o obchodní vztahy, klademe důraz na spolehlivé investiční klima, protože to zatím ještě ve většině těchto zemí chybí, potírání korupce a jak tu e, již bylo řečeno, tato korupce je značně rozšířena. Napojení na mezinárodní obchodní společenství a e, meziregionální integrace. A konečně lidská práva, tam konstatujeme pozitivní vývoj v některých zemích tohoto regionu, včetně legislativních reform, snahy zabránit e, mučení a omezit používání lid, dětské práce. Zatím samozřejmě máme, jsou tam stále velmi znepokojivé aspekty. Máme dialog strukturovaných lidských, strukturovaný dialog o lidských právech, který umožňuje pravidelné vyhodnocování postupu v lidských právech a výměnu informací o porušení lidských práv, včetně jednotlivých případů. Tyto diskuze samozřejmě jsou někdy složité a ne vždy vedly k věcným výsledkům, ale i tak stojí za to, protože se aspoň o citlivých věcech eh, hovoří otevřeným a strukturovaným způsobem. Pokud jde o naše delegace ve středoasijských státech, tak ty se pravidelně schází se zastánci lidských práv, a naši diplomaté monitorují eh, soudní procesy v těchto zemích, tam tohoto regionu. Máme konzultační zasedání s aktivisty a, a eh, semináře občanské společnosti v zemích, eh, kde je, to přichází v úvahu, pokud jde o, o zastánce tedy lidských práv. A jinak Samozřejmě využíváme i Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, stejně tak iniciativu pro eh, právní stát. Ehm, provádí, organizujeme například semináře pro občanskou společnost. Je to důležité pro tyto státy, pro nás přístup ke spravedlnosti, spravedlivý soudlí, soudní proces a tak dále. Tímto vám děkuji za pozornost. Uh, Děkuji. Tím jsme u konce tohoto bodu pořadu jednání. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 24. listopadu v 18 hodin. Hlasovat ve výboru se bude 10. prosince a předpokládáme, že zpráva se dostane na plénum v březnu příštího roku. Teď se přesouváme k bodu 13, což je uzavření dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unii a Evropským společenstvím pro atomovou energii a a Kosovem. Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi EU a Kosovem byla vyjednána mezi, 20, ne, mezi říjnem 2013 eh, a květnem 2014, podepsána 27. října ve Štrasburku a parlament obdržel od Rady oficiální žádost o visu 5. Eh, listopadu. Národní shromáždění Kosova už ratifikovalo dohodu 2. listopadu a e, hlavní výbor AFET hodlá přijmout toto doporučení do konce letošního roku, aby dohoda mohla být rychle ratifikována Evropskou unii. Dám nyní slovo zpravodaji, aby představil návrh stanoviska. Pan Adam Scheinfeld má slovo. Děkuji vám, e, pane předsedo. Ano, e, jak jste právě správně řekl, dohoda o stabilizaci a přidružení mezi EU a Kosovem byla uzavřena 27. října. Stojí za zdůraznění, že jí předcházely dva roky vyjednávání. Tato dohoda eh, skýtá možnosti široké spolupráce na bilaterální úrovně Eh, i na regionální úrovni. Hlavním cílem je prohloubit naše ekonomické a obchodní vazby. Eh, jedním z plánovaných nástrojů je vytvoření eh, zóny volného obchodu. Kromě toho právní ustanovení mají být harmonizována. Kosovo má přizpůsobit svůj právní systém evropským standardům. Proto je tu celá řada e, pobídek a stimulů, které mají povzbudit Kosovo k reformám a investicím. To se potom projeví ve vytvoření nových pracovních míst, což je nesmírně důležité v kontextu migrace. Chceme zastavit e, příliv migrantů z Kosova který míří zejména do evropských členských států. Stojí za zdůraznění, že tato dohoda o stabilizaci a přidružení nemá žádný dopad na pozice členských států ohledně statutu Kosova a uznání jeho nezávislosti. E, to též platí pro uznání e, Kosova Evropskou unii jako celkem. E, to je nesmírně důležité, protože Kosovo je jedna z nejchudších, ne úplně nejchudších zemí v Evropě. Žijí tam dva miliony lidí. Pokud jim nepodáme pomocnou ruku, pokud jim nepomůžeme vybudovat demokracii, pokud se nevynasnažíme zvýšit jejich životní standard, pak tito lidé přijdou do Evropské unie. Takže tím, že pomáháme jim, pomáháme i sobě. Děkuji a nyní dávám slovo Nikolaj Dantemu za SD. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl poděkovat panu Valencovi. Souhlasím s tím, co říká to stanovisko. Sice, že Evropský parlament by měl vyslovit souhlas s dohodou o stabilizaci a přidružení mezi EU a Kosovem což zahájí novou éru eh, mezi, ve, ve vztazích mezi těmito dvěma stranami. Eh, je to poslední eh, dohoda, která musí být ještě uzavřena se zemí západního Balkánu a první dohoda s Kosovem. Evropská unie má úzké ekonomické vazby s balkánskými zeměmi Srbsko se chystá na kandidaturu, Makedonie je kandidátská země, zatímco ostatní jsou považováni za možné kandidáty eh, na eh, členství v Evropské unii. To eh, Jedním z pozitiv této dohody je podpora evropských standardů v sektoru hospodářské soutěže, výběrových řízení, duševního vlastnictví a ochrany spotřebitele, což jsou klíčové prvky našeho vnitřního trhu. a e, součástí evropské integrace. Doufám, že e, politika spolupráce v této dohodě bude pokrývat e, mnoho sektorů, včetně vytvoření dohody o, nebo o zóny volného obchodu, což podpoří socioekonomický růst a stabilitu. Cílem, jak říká rozhodnutí Rady, je posílit a prohloubit vazby mezi Evropskou unii a Kosovem přičemž ovšem nepoškodit a ochránit eh, a zachovat eh, názor členských států na status Kosova. Já doufám, že tato zpráva bude přijata velkou většinou. Děkuji. Děkuji. Eh, jediný další stínový zpravodaj, kterého tu vidím, je Klaus Bichner ze Zelených. Děkuji vám za slovo. Vážený pane zpravodaji, já vám děkuji za váš návrh. Domnívám se, že obsahuje celou řadu pozitivních aspektů. Ale Mám zde přece jenom určité obavy, které bych rád vyjádřil. Přechodné období deseti let pro liberalizaci obchodu, to je dobré, ale já bych si osobně přál delší takovouto fázi, aby bylo možné ještě lépe zohlednit komplexnost realizace strukturálních reform v těchto zemích. Co se týče veřejných zakázek, zde máme veliké obavy, protože v dohodě se říká, že během pěti let všechny firmy, které nemají sídlo v Kosovu, mají eh, mít stejná kritéria pro zakázky jako ty vnitrostátní. A tím vlastně zlikvidujeme ale ty vnitrostátní firmy a budeme posilovat rozvoj nadnárodních firm. Sice to bude znamenat lepší obchodování pro evropské firmy, ale proč trvá komise na této metodě? Toto opatření neusmírně hospodářsky poškodí danou zemi a bude to dále likvidovat místní hospodářství. Také máme velké obavy, co se týče eh, zrušení vývozních cel od toho data, kdy stoupí dohoda v platnost. Těžba přírodních surovin, například boxitu, je jeden z mála průmyslových odvětví, které drží místní ekonomiku a bylo by velice nebezpečné pro Kosovo, eh, kdyby najednou tyto příjmy odpadly a proto se rozhodně stavíme proti těmto opatřením. Potom bychom rádi položili dvě otázky komisi. Nakolik komise v oblasti zemědělství zohlednila obavy země týkající se významu tohoto sektoru pro hospodářství. A co komise konkrétně udělala pro přístup na trh v této oblasti? Co nabídla tak, aby podpořila zemědělskou výrobu v Kosovu a chránila ji? Dále bychom se rádi dozvěděli, zda ochranná doložka v dohodě eh, týkající se průmyslu platí také pro, pro zemědělské produkty. Pane zpravodaji, domnívám se, že dosáhneme dobrého výsledku, eh, který bude pozitivní jak pro Kosovo, tak pro nás. Děkuji vám. Děkuji za pozitivní přístup. Chce se někdo další přihlásit o slovo? Pokud ne, tak paní Bronšár z komise má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Komise chce poděkovat vašemu výboru INTA a zvláště Adamu Schenfeldovi za eh, stanovisko této problematice. Už bylo eh, poukázáno na to, že dohoda o stabilizaci a přidružení je klíčový krok eh, v dalším rozvoji vztahu e EU a Kosova. A je to také vlastně první smluvní vztah EU s Kosovem. A Eh, poslední z těchto dohod vyjednaných se zeměmi regionu západního Balkánu. Je tam celá řada výhod, Znamená to postupné eh, zbližování legislativy Kosova s legislativou a standardy eh, Evropy, Evropské unie a bude to znamenat dopad pro ekonomiku Kosova, pro Eh, eh, zvýšení atraktivitu pro zahraniční investory i místní produkci, znamená to i přínos pro eh, vznik pracovních míst a školství a vzdělávání, také přístup kosovských produktů na trh, přičemž jsou zde ustanovení chránící místní kosovské výrobce a zvyšující jejich konkurenceschopnost. Byla zde zmíněno to přechodné období deseti let, to je vlastně úplně to nejdelší období, eh, když se podíváme na přechodná období zemí západního Balkánu. A toto období by tedy mělo poskytnout dostatek času pro zemi, aby s podporou eh, programu Evropské komise se země eh, přizpůsobila a zvýšila svoji konkurenceschopnost. Samozřejmě to bude znamenat také Eh, potřebu velkého odhodlání vlády, ta zde hraje klíčovou roli, zvláště co se týče posilování sektorů orientovaných na vývoz, eh, vytváření kvalitní infrastruktury a zajištění toho, že eh, produkty budou odpovídat kritériím pro vývoz na evropské trhy a také náležité fungování Eh, příslušných eh, orgánů, eh, zvláště v oblasti hospodářské soutěže. Jde také o podporu malých a středních podniků a podporu kvality místních produktů. Možná bych později poskytla více informací týkající se otázek zemědělství a více detailů o tom, jak komise zde plánuje ochranu zemědělských produktů v Kosovu. Jistě, když se podíváte detailně na tu dohodu, tak ty nejcitlivější produkty jsou výrazně chráněny, některé jsou dokonce i vyňaty nemají tedy přístup na kosovský trh a také ty nejcitlivější produkty jsou chráněny tím nejdelším přechodným obdobím deseti let. A to by opravdu mělo umožnit eh, výrobcům, aby se přizpůsobili hospodářské soutěže a jejím tlakům a přizpůsobit se situaci i výrobců EU. Děkuji, to by bylo z mé strany vše. Děkuji, chce na to ještě zareagovat zpravodaj. Děkuji za všechny tyto připomínky. Já jsem skutečně přesvědčen, že se nám podaří naši práci dotáhnout do úspěšného konce. Nicméně, když vycházíme ze zkušeností dalších zemí, které si prošly tímto procesem přizpůsobení již dříve, když se připravovali na přistoupení. Chci říci, že desetileté období, to je skutečně období dlouhé. Očekáváme nějaké, nějaké změny ve prospěch Kosova, ale jistě, že to trvá dlouhou dobu. Takové dohody, které mohou být velmi přísné, jistě mohou být užitečné, protože tím do určité míry předepisujeme harmonogram, ehm, kterým se, kterému se ty změny mají přizpůsobit a to může tyto změny urychlit. Internalizace podniku, udělování veřejných zakázek, to jsou věci, které mohou být jsou jediné věci, jak můžeme modernizovat ekonomiky těchto států prostřednictvím přímých investic. A to obnáší zahraniční kapitál. A ten v Kosovu není eh, příliš snadno k mání. Ale není to jenom o eh, přílivu kapitálu, ale také o nových technologiích a know-how. To vychází ze zkušeností zemí, které již tímto procesem prošly, včetně Polska. A já vás nemohu než ujistit, že tyto postupy eh, budou prospěšné. Ano, a já chci jenom říci, že máme krátkou lhutu pro pozměňovací návrhy, to je 23. listopadu v poledne. Eh, hlasování bude 10. prosince na výboru a doufám, že na plenárce se to ocitne v lednu. E, tím přecházíme k bodu 14, což je zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Tuniskem. Jak si jistě vzpomínáte, zahájení bylo oznámeno paní Malstromovou při návštěvě Tuniska 13. října a e, poté, co se konalo první kolo jednání, 19. až 22. října, kde se sešli Tunisané a zástupci Evropské unie. 22. září jsme zorganizovali první výměnu názorů za účasti tuniského vyslance, velvyslance. Vzhledem k důležitému významu tohoto jednání jsme, je naším zpravodajem stálý zpravodaj paní z které dávám teď eh, slovo. Již jsme eh, samozřejmě o této otázce hovořili a nejde to, není to jenom dohoda o volném obchodu, je, není to jen obchodní dohoda, ale politická dohoda. Vidíme, že je nesmírně důležité, aby Evropská unie eh, se připojila k, k Tunisku, aby pomohla zachovat stabilitu a to v zájmu demokracie. Tunisko se nachází ve důležitém um, momentě své historie eh, po tuniské revoluci. Došlo k velmi náročnému procesu konsolidace demokracie. Konec konců Nobelovu eh, cenu míru dostal tedy ten tuniský kvartet, protože víme, že kontext je opravdu náročný pro Tunisko a Tunizany dvojí atentáty v Sus a Bardu. Významná ekonomická krize, která je krizí cestovního ruchu, stále hrozí terorismus, eh, roste nerovnost, která postihuje zejména mladé lidi, kteří jsou ve velké většině nezaměstnaní nestabilita v oblasti hranic s Libií. otázka uprchlíků, o, o nich se vůbec nemluví, nebo rozhodně ne dost. Je jich tam milion osmset tisíc. A to samozřejmě vytváří značný, značné problémy. Tato dohoda o volném obchodu je rozhodně zásadní, je to politická dohoda, nikoliv jen obchodní, jak jsem již řekla, ehm, která by měla přispět k dlouhodobé stabilitě Tuniska. Je důležité, abychom eh, přemýšleli o podmínkách úspěchu této dohody. To je dohoda, která musí prospět celkově eh, tuniskému hospodářství, malým i středním podnikům tak aby se za ní eh, každý Tunisan mohl opravdu postavit. A proto eh, je jasné, že tato dohoda je dohoda asymetrická, čili má spíše pomáhat Tunisku, nesmí poškozovat naše vitální zájmy, ale eh, měla by pomáhat Tunisku. Je to dohoda progresivní, je důležité, abychom při nich stáli v průběhu celého procesu a abychom jim dali čas uspůsobit, přizpůsobit některé sektory obchodu, bude-li to nutné. Musí to být dále dohoda, za které, ke které se přihlásí všichni tunizané, čili nejenom transparentnost, ale eh, ten eh, mandát vyjednávací musí být veřejný. A musí existovat stálý dialog mezi stranami, mezi poslanci parlamentu, tuniskými poslanci v průběhu celého jednání. Bychom měli vést dialog, bychom přeskoumávali obsah a, a případně ho zlepšovali. Politicky je zásadní, aby to nevypadalo jako dohoda, kterou, která vyjednávána někde jinde experty které eh, tu neznají. A třetí zásadní podmínka je, že tato dohoda musí sloužit celé ekonomice, musí sloužit modernizaci této ekonomiky, vytvářet více investic do klíčových sektorů budoucnosti, technologie, cestovní ruch, energetika, zemědělství, eh, organické všechny ty budu- sektory budoucnosti, k ním se musíme obrátit. Jsem přesvědčena, že to přichází ve důležitý okamžik, že je to v zájmu Tuniska a Evropské unie. existuje ale jedna země, kterou musíme stabilizovat, je to Tunisko. Jehož eh, společnost se snažila ze všech sil konsolidovat demokracii a teď potřebují nás, potřebuje, potřebuje, abychom za nimi stáli, abychom jim pomohli se otevřít, modernizovat ekonomiku. To je něco, co skutečně nesmíme, příležitost, kterou nesmíme promarnit. Já vám děkuji a dávám slovo eh, zpravodaji za, stínovému zpravodaji za EPP, Salvatoru Čiču. Děkuji, eh, děkuji vám, pane předsedo. Takže ehm, dnes, dříve než kdy, více než kdy dříve, musíme eh, tyto, eh, ty již existující dohody eh, skutečně využít a zhodnotit. Demokratické instituce může být potřeba posílit v kritických oblastech, a za tímto účelem nemůžeme než podpořit tento proces. Domnívám se, že ta dohoda je opravdu zásadní. A za EPP se domnívám, že můžeme podpořit všechny body, zvlášť, zejména 2021-2022, týkající se zveřejnění vyjednávacího mandátu, neustálou konzultaci Evropského parlamentu. Pokud jde o 22, situace musí zůstat pod kontrolou. Musíme se zabývat eh, hodnocením dopadu, abychom eh, skutečně viděli, eh, do jaké míry je možný pokrok Některé systémy podkopávají, některé aspekty podkopávají tedy leg, legitimitu eh, zemí. Tím bychom se měli zabývat možná v další fázi. Dále je tu eh, kapitola energetiky. Je důležité, eh, že komise oznámila, že byla jednání odložena. Já žádám komisi, aby um, také zvážila otázku elektrické konektivity. Potřebujeme diversifikaci zdrojů energie a propojení mezi Severní Afrikou a Jižní Evropou. Musíme také zvýšit um, jistotu um, dodávek. A celkově EPP se na, to k tomu staví pozitivně. A nyní SAD, eh, pan Morel. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Paní zpravodajka připomněla, že tato dohoda má politický charakter. A v tom kontextu, v kterém se nacházíme, tak to má samozřejmě nový význam musíme uspět, musíme dospět eh, k dohodě, která bude opravdu eh, exemplárního charakteru. A tím pádem bude eh, progresivní a asymetrická. Musíme o ní vyjednávat zcela transparentně ve spolupráci s občanskou společností. Je to určitá vlastně otázka spolurozvoje. A což znamená, že musíme jednat, jednak eh, hájit eh, zemědělský a průmyslový sektor Tunisku. Oni nejsou připraveni být v úplně otevřené konkurenci s evropskými podniky, to je jasné. Dále technologický transfer do Tuniska a dále vyjednávací mandát z roku 2011. Dále návrh Eh, rezoluce, který je nesmírně přesvědčivý. Ale přesto se domnívám, že je tu pár drobností, pár možností změnit ten text. Hovoříme o asymetrii a progresivitě, já se k tomu celá hlásím, ale možná to není ještě zcela jasně eh, sformulováno i v zemědělství. Otevřít zemědělský sektor to nestačí. Je potřeba tlačit na skutečné postupné otvírání. Další body, které nejsou dostatečně přítomny v tom textu, otázka, která je nesmírně citlivá, a to je eh, eh, otevření eh, veřejného zakázkového trhu. Tam, tam musí existovat asymetrie. Pak je to otázka sociálních norem, respektování sociálních práv. Komisařka Malstromová to v Tunisku řekla. Myslím, že to tu není dost jasně řečeno. A ještě, a myslím, že možná je to proto, že jsem si to dostatečně podrobně nečetl, ochrana investic v rámci této dohody To je samozřejmě něco, co eh, nám velmi často, eh, velmi často řešíme a, a co nám hodně leží na srdci. Ale jinak myslím, že je to opravdu, opravdu dobrá eh, dohoda symbolického charakteru. Děkuji vám. Jediný další stínový zpravodaj, kterého vidím, je pan Edward Ferrance ENF. Od roku 2010, od konce posledního režimu. Ehm, Evropská unie musí pomáhat eh, trpícímu Tunisku. A takže já se stavím proti této eh, zprávě, protože eh, destabilizace této země je důsledkem činnosti Francie a Evropské unie. A opět zemědělství je tady tím Eh, jablkem sváru, tím úhelným kamenem. Eh, my jsme dali miliardu eh, euro pět tedy zemědělcům a oni opět za to zaplatí. 36 milionů olivového oleje, která je poškozená, ohrožená xylou fastidiosou, touto chorobou v Itálii. A já skutečně si nevím, nedovedu představit, jestli naši kolegové v Itálii z tohoto chtějí udělat model e, dalších dohod. Pokud jde o tuto konkurenci s mm, tuniským trhem na italském trhu. Já myslím, že tato dohoda eh, ukazuje jasnou vůli Evropské unie prostřednictvím svých eh, dohod zase vnucovat ehm, své eh, dohody o lidských práv na úkor zemědělství Evropské unie. Thank you. Uh, Mrs. Forenza. Um, Děkuji. Paní Forenza Zague. Děkuji vám. Eh, já nyní budu hovořit za Patrika Jarika, který tu dnes není kvůli nedávným událostem v Paříži. Eh, chtěla bych ještě jednou vyjádřit solidaritu se všemi francouzskými kolegy a francouzskými občany a nyní přečtu eh, komentáře pana L. Jarika, které jsou samozřejmě jménem celé frakce. Jsme potěšeni tím, že Zpráva zdůrazňuje důležitost Tuniska v regionu Magrebu a potřebu podporovat Tunisko na cestě k nové demokracii považujeme za důležité, abychom udrželi asymetrický aspekt dohody, tak jak to, o tom zpráva hovoří. To je pro nás klíčové. Tato asymetričnost by měla být eh, jasně eh, vyjádřena, zejména ohledně eh, práv Tuniska vyrábět farmaceutické produkty pro svůj lokální trh v souladu s pravidly duševního vlastnictví. Ale ochrana veřejného sektoru před eh, hospodářskou soutěží je důležitá a právě tak právo na regulaci musí pokračovat. Proto bychom rádi přidali ke zprávě další bod, který by zdůraznil, že žádné ISDS nebo jiné mechanismy řešení sporu mezi investorem a státem by měly být zahrnuty do jakýchkoliv jiných eh, budoucích dohod. Chceme-li dohodu, eh, která má pomoci tuniské občanské společnosti a zejména odborům, pak je zapotřebí, aby se tyto subjekty více zapojovaly do diskuzí. Pokusíme se tento nedostatek napravit našimi pozměňovacími návrhy. Chtěli bychom eh, jaksi pozastavit vyjednávání, dokud se tuniské nevládní organizace a občanská společnost nebudou moci plně zapojit do procesu. Chceme také eh, úplné environmentální a sociální studie, které by byly veřejné. Děkuji a konečně paní Arena. Eh, Děkuji. Já zcela souhlasím s tím, co řekl pan Emanuel Morel. Připojila bych pouze jednu věc. A to, abychom měli možnost v rámci usnesení tam eh, říci, že vyhodnocení dopadů, eh, které by byly financované Evropou, což by byla zajímavá technická podpora mohli bychom zapojit i občanskou společnost a odbory, takže určitým tvůrčím způsobem si myslím, že tato vyhodnocení dopadu, která jsou tuniská, byla, byla ale financovaná Evropou. To eh, byl také návrh několika členských států rady. Děkuji. A nyní dáme slovo ještě panu Pirianovi z komise. Děkuji, pane předsedo. Vidím, že mě eh, považujete za eh, postaveného na stejnou úroveň jako poslance výboru a děkuji, že jste mi umožnil se vyjádřit. Eh, jak jste správně řekl v úvodu, tato vyjednávání začala teprve minulý měsíc. Byla zahájena v Tunisu a mají stavět na stávající zóně volného obchodu, um, kterou, která byla vytvořena v 90. letech mezi EU a Tuniskem. E, tato dohoda už mimochodem obsahuje asymetričnost v zacházení s obchodem a zemědělstvím a už umožňuje dvousměrnou liberalizaci obchodních a průmyslových produktů prostřednictvím odstranění cel Eh, prostřednictvím a s Tuniskem se snažíme rozšířit a prohloubit eh, vzájemné vztahy a umožnit eh, progresivní integraci tuniské ekonomiky na trh Evropské unie, což přinese výhody v podobě zlepšení ekonomického řízení a také zlepšení v oblasti eh, přístupu na trh, eh, která není pojednána v současné dohodě o volném obchodu. Komise si velmi uvědomuje eh, citlivost některých záležitostí pro Tunisany, zejména v oblasti zemědělství a služeb. V průběhu vyjednávání hodláme tyto námitky zohlednit a budeme usilovat o to, jak mnozí z vás navrhují, aby e, přístup k vyjednávání byl asymetrický. V souvislosti s tím e, komise doufá, že e, bude schopna zmobilizovat dostatek odpůrných doprovodných opatření na pomoc Tunisku během vyjednávání a následné implementace DCFTA. A doufáme, že komise v tom nebude sama a že paralelní akce eh, v tomto smyslu podniknou i členské státy Evropské unie a také eh, evropské finanční instituce, zejména EBRD a EIB. Samozřejmě jsme teprve na začátku procesu, který potrvá několik měsíců a pokud jde o transparentnost a inkluzivnost, což je další prvek, který mnozí z vás zmiňovali, komise hodlá zajistit eh, vysokou kvalitu a vysokou transparentnost celého eh, procesu a inkluzivnost dialogu se s občanskou společností jak v Evropě, tak v Tunisku. Eh, na schůzích minulý měsíc a při návštěvě komisařky Malmström následující týden se konaly schůze za účasti tuniské občanské společnosti a očekáváme, že to bude stálý rys celého procesu. Hodláme spolupracovat eh, s tuniskými úřady, protože některé eh, aktivity na podporu transparentnosti v Tunisku budou muset být organizovány společně. Jenom eh, taková vsuvka. Komise by velice ráda podpořila jakékoliv meziparlamentní dialogy, které byste případně považovali za vhodné ustavit s tuniskými parlamentními orgány. Jenom ve stručnosti k dvěma dalším bodům. Ano, e, očekáváme, že tam bude kapitola o energetice v rámci DCFTA. A očekáváme také kapitolu o veřejných zakázkách a samozřejmě také o investicích a udržitelném rozvoji. Vzhledem k tomu, že jsme teprve v první úvodní fázi vyjednávání, stále ještě ve spouštěcí fázi, zatím eh, vysvětlujeme vzájemně své ideje eh, na základě přípravného procesu, který trval několik let a poté se vyjednávání rozvinou dále a eh, komise bude vás výbor průběžně informovat o pokroku. To je, myslím, z mé strany vše, pane předsedo. Samozřejmě budeme i nadále sledovat eh, vaše debaty s velkým zájmem a rádi se jich budeme účastnit. Děkuji. A nyní dávám slovo paní Mariel de Sarnes, aby zareagovala jménem výboru. No, děkuji vám. Dovolte mi říci, že souhlas tím, eh, ne úplně se všemi samozřejmě, ale s velkou většinou přispěvatelů. Um, náš kolega se EPP musel odejít, ale ano, hodnocení eh, dopadů, um, to všechno v textu už je, ale můžeme to ještě konsolidovat. Ta myšlenka financování Evropskou unii, já naprosto souhlasím, stálý dialog, se to, to podporuje. Otázka propojení energetik, energetických sítí, to také je důležité. S panem Morelem souhlasím a jistě, že budeme žádat zveřejněním vyjednavacího mandátu. Možná je teď na čase, aby to vzala rada eh, na vědomí sociální normy ano, ochrana investic, souhlasím pokud jde o pozměňovací návrhy, které by se mohly znést. Dále ochrana některých citlivých odvětví a postupné progresivní otevírání těchto odvětví, eh, zejména v případě zemědělství. Souhlasím s naším kolegou z FDD, eh, to, že bychom měli také eh, jak si zachovat některé veřejné a chránit veřejné služby a zapojení občanské společnosti. Jistě to je jedna z přímých klíčových podmínek úspěchu této dohody. A kolegovi, který se eh, přihlásil eh, předtím, eh, tak k tomu bych řekla dvě věci. Jednak k otázce toho olivového oleje. To je maximálně 70 tisíc tun, což je nesrovnatelné s evropskou produkcí. Je to velmi dobrý olivový olej, dobré kvality. Já vás všechny chci vybínout tomu, abyste ho vyzkoušeli. Je velmi ceněn na evropském trhu je také v Itálii. Takže může zlepšovat kvalitu italského olivového, nebo se zjistilo, že často je používán ke zlepšení kvality italského um, olivového oleje. Ale tady jen snažíme stavět jedny proti druhým. To rozhodně není způsob, jak reagovat na stávající krizi. Děkuji. Thank you very much. Uh, that concludes... Děkuji, tím jsme u konce této debaty. Časový harmonogram je následující. Lhuta pro pozměňovací návrhy 15. prosince ve 12 hodin, hlasování v INTA 23. ledna příští rok a na plénu se bude hlasovat někdy v budoucnu, to ještě bude oznámeno. Tím se dostáváme k bodu 15, tedy přepracované znění takzvaného nařízení o přístupu na trh, které zajišťuje volný přístup na trh produktům ze zemí ACP, se kterými máme e, partnerskou dohodu pozměňovací návrhy k základnímu aktu mají konsolidovanou verzi, takže já nyní e, prosím pana Valencu, aby představil svou zprávu. Děkuji, pane předsedo. Tady jde o přepracované znění, o kodifikaci takzvaného nařízení o přístupu na trh. Je to právní nástroj, který zajišťuje jasnost ekonomickým subjektům, které obchodují se zeměmi ACP, které vyjednali, ale zatím ještě neimplementovali eh, dohodu o ekonomickém partnerství. Je to provizorní nástroj, který zajišťuje hladký přístup na evropský trh v tomto přechodném období a který eh, a následně je zapotřebí eh, Eh, podpis a notifikace eh, e a To nařízení eh, z roku 2007 a eh, podstoupilo několik pozměnění. Ten proces aktualizace eh, zahrnoval také sladění s post-lisabonským systémem prováděcích aktů a aktů přenesené pravomoci a následná pozměnění přílohy 1, kde je seznam zemí, které spadají pod ustanovení o přístupu na trh. To probí, ta probíhající kodifikace povede k vyšší transparentnosti a právní jistoty a přispěje ke zjednodušení evropské legislativy. Ale e, zároveň e, využíváme e, přepracování, toho procesu přepracování k dalšímu vyladění textu a zavádíme mírné změny. První změna se týká Eh, další případné delegaci pravomocí. A já souhlasím s tím, že komise by měla mít pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci a s jejich pomocí stanovovat režim, který má platit pro produkty eh, pocházející z Jižní Afriky eh, je to zapotřebí vzhledem k tomu, že relevantní ustanovení Eh, dohody o obchodu a spolupráci o, mezi EU a Jižní Afrikou budou nahrazeny eh, rozšířenými ustanoveními původní EPA se zeměmi Jižní Afriky. A eh, vyjednávání na toto téma skončila v červenci 2014 a nyní je text připraven k podpisu a následné ratifikaci. Druhá změna se týká článku 22, kde je odkaz na článek 100 34 eh, smlouvy eh, o, o zakládající evropské společnosti by měl být smazán, protože tento článek přestal existovat, eh, když vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Stanovisko výboru Jury potvrzuje, že tento návrh je přímočarou kodifikací a omezuje se pouze na ta výše zmíněná pozměnění. A Abychom zajistili rychlý eh, proces, doporučuji, abychom postupovali dále bez eh, dalších pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji vám. Eh, chce si někdo vzít slovo? Tak jménem naší frakce nyní, ne jakožto předseda, souhlasím s tím, že bychom měli postupovat rychle a bez pozměňovacích návrhů. A nyní dám slovo komisi. Paní Hostema, přejeli si vzít slovo. Pan, omlouvám se. Ne? Nikdo z komise nechce mluvit? Děkuji, pane předsedo. Komise sdílí názor pana Valenci, že bychom měli postupovat rychle. Děkuji. No tak eh, to byla pěkná tečka za dnešní schůzí výboru. Eh, bod 16 není. Lhuta pro pozměňovací návrhy bude 24. Eh, listopadu ve 12 hodin. Děkuji zpravodaji. Bod 16 byl odložen, bod různé Předpokládám, že nikdo nic nemá. Datum příští schůze je 30. listopadu ve 3 hodiny a 1. prosince v 9 hodin a v 15 hodin. Děkuji, že jste přišli.